president. Dobré dopoledne, kolegové. Zahajuji zasedání. A první bod na programu je prohlášení Rady a komise o reformě asilové a migrační politiky EU s ohledem na přetrvávající humanitární krizi ve Středomoří a v Africe. E, takže zahajuji rozpravu a e, dám slovo paní Čiot, která pohovoří za radu. Vítejte, máte slovo. Paní předsedkyně, dámy a pánové, Eh, migrační situace ve Středomoří se zlepšila v posledních letech, pokud jde o počet osob. Zhruba řečeno v roce 2018 asi 150 tisíc eh, nezákonných osob bylo zaregistrováno na našich vnějších hranicích kolem Středozemního moře, což představuje čtvrtinu ve srovnání s rokem 2017 a je to nejnižší úroveň za pět let. A mm, toto číslo za rok 2018 mm, bylo o 92% méně ve srovnání se Eh, s nejvyšším mm, mm, číslem, které jsme zaznamenali v roce 2015. To je v důsledku naší angažovanosti eh, díky spolupráci s partnerskými zeměmi, to se všechno vyplatilo a je třeba v tom pokračovat. Počet úmrtí je příliš vysoký a proto je třeba nadále se snažit eh, tyto počty snižovat. Ale ten počet z roku 2018 eh, se snížil o čtvrtinu ve srovnání s rokem 2017 eh, a mm, tedy eh, o více než 50 v té, na té centrální trase. UNHCR má za to, že v roce 2018 libyské úřady zachránili nebo zjistili 50 mm, tisíc migrantů na moři a Eh, zde samozřejmě to je i díky EU. A zde na začátku musím zmínit nedávný vývoj eh, v Libii a je eh, naš, jak je to s naším svěřenským fondem pro Afriku. Od roku 2014 Evropská unie zmobilizovala 338 milionů euro na migraci, na projekty spojené s migrací v Libii, takže to bylo čerpáno z našeho svěřenského fondu a potom další 20 díky bilaterální spolupráci. Jedna třetina byla 90 milionů, šlo na výcvik, školení pobřežních lídek v Libii včetně tedy školení v lidských právech, včetně poskytování základního materiálu um, orgánům v Tripolisu a e, šlo to i na e, pomoc koordinačního centra v Libii. Potom operace Sofia, to jsme vyškolili celkem 238 Eh, pracovníků a EASO vyškolilo, mm, je školilo v asilovém řízení. A i eh, naše podpora, která se týká vyloďování v Libii a i náš program představoval 137 milionů na pomoci. I mm, jsme věnovali na ochranu a pomoc migrantů. Také i to pokrývá i pomoc Eh, humanitárních eh, dobrovolných návratů. Podporujeme IOM v tomto, což mm, využilo asi 60 eh, tisíc migrantů v roce 2018 a v roce 2017 to bylo 19 tisíc migrantů. A potom i zde Eh, evakuace a eh, těchto migrantů z Libie, tam jsme z eh, UNHCR na to vypracovali transitní mechanismus. Od, své, od začátku v roce 2017 tento mechanismus pomohl 2800 osobám. A nakonec 4. prosince 2018, hm, tedy po měsících vyjednávání se příslušnými orgány UNHCR opět s podporou EU eh, otevřelo eh, své zařízení úřad v Tripolisu. Je to zařízení v podstatě to je první otevřené centrum v Libii, které přijímá migranty, kteří byli propuštěni z detence s cílem jejich přesídlení. Dámy a pánové, nicméně zde Eh, před námi eh, zůstává celá řada problémů právě ve Středomoří a na těchto trasách. A mm, to jsou problémy velice různorodé. Evropská rada přijala závěry v červnu minulého roku, kde stanovila jasné priority, eh, mm, které je třeba řešit a budeme tedy pracovat na implementaci stávajících politik Eh, na těchto tedy eh, eh, převaděčských trasách na východě a v centru Středomoří. Na východě je ten počet je nižší a to znamená, tady jde o počet osob, které se dostanou na pobřeží Řecka a Turecka, ale i tady nesmíme tedy snížit naše úsilí. Máme zde i řecko-turecké prohlášení, máme zde i Ehm, jednání, máme zde i naše ehm, západobalkanské partnery a s nimi ta ujednání jsou zcela zásadní. Zde i my jsme ehm, Musíme tedy proto více spolupracovat se zeměmi v Africe, vést regionální dialog a na, na základě hm, procesu z Chartumu a náš akční plán. To je užitečný rámec pro komplexní Eh, spolupráci s africkými partnery. Eh, zde samozřejmě k tomu máme celou řadu solidních eh, finančních nástrojů, včetně toho Fondu pro Afriku a díky tomu jsme zmobilizovali více než 4 miliardy euro na aktivity na těch hlavních, abychom vyřešili ty hlavní převaděčské trasy v Africe. Dále i připravujeme další iniciativy spolupráce jako nadcházející zasedání 21. a 22. ledna s našimi partnery z Afriky, kdy se budeme snažit posilovat regionální spolupráci a řešit společné výzvy a také i vytvoříme pravidelné fórum, kde budeme diskutovat s našimi africkými partnery pravidelně. Dámy a pánové, vzhledem k reformám, pokud jde o reformy asilových pravidel, tak Rada zde velice intenzivně se snažila řešit tuto agendu, různá předsednictví se tomu věnovala. I vedli jsme plodná jednání v Radě i v Evropském parlamentu, což vyústilo v podstatný pokrok, který se týká pěti až sedmi návrhů. Omlouvám se. Kolegové, prosím, respektujte řečníka. Omlouvám se. Vy nemáte slovo. Prosím, pokračujte. Rumunské předsednictví je připraveno pokračovat v tomto úsilí tak, abychom tam, kde to půjde, zajistili pokrok. To znamená, máme na stole další legislativní návrhy, jako šenkenský eh, kodex, vizový kodex, jako je to i nařízení o styčných důstojnicích. A předsednictví doufá, že uzavřeme trialogy s parlamentem do voleb. A pokud jde o reformu Euro Eh, tedy eh, legislativy předpisů o evropských pohraničních eh, úřadech a pohraniční stráži. Takže zde pokračují interinstitucionální vyjednávání, ale pořád zde panuje dost velká neschoda mezi členskými státy. Ehm, u některých podstatných elementů této reformy, včetně dublinského nařízení, kdežto všechny státy souhlasí, že je třeba nastolit správnou rovnováhu mezi odpovědností a solidaritou. A do posud to nebylo možné. Do posud nebylo možné nalézt kompromis u konkrétních eh, prvků této rovnováhy zde padaly různé argumenty, jako že když se zvýší odpovědnost členských států, takže to je třeba kompenzovat nějakým předvídatelným systémem, který bude schopen poskytnout pomoc těm členským státům, které jsou v první frontové linii, které jsou exponovány nejvíce. Je třeba nalézt rovnováhu a správný vzorec pro ten mechanismus kvót, respektive distribuce. Solidaritu lze ale formulovat různým způsobem. Složitost situace eh, je i eh, v tom faktu, že i přes to, že dochází k snížení počtu migrantů, pořád zde máme vysoký počet asilových žádostí. A gro těchto žádostí právě je v těch státech v první linii. A to znamená, je, a je zde ale na druhé straně velké sekundární hnutí mm, vlny těchto, těchto migrantů, což znamená další řešení, které musíme přijmout. Děkuji. Kolegové, prosím, chovejte se úctivě k řečníkům a nepřerušujte je. Můžete promluvit později. Nyní přejdeme ke komisaři Avramopolovi. Toto je obtížná otázka a budeme se snažit o významnou diskusi na to téma. Pane komisaři, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Milí kolegové, mám pocit, jako bychom toto už projednávali po několikáté za podobných okolností, avšak když se kontext změnil a nelegální příjezdy migrantů se dramaticky snížily. Některé politické postoje se bohužel nezměnily. A tak zjišťujeme opět, že o tomto musíme jednat. A chci říci, že jsem uklidněn, že se našlo řešení a bylo možné, aby se vylodili všichni migranti na dvou plavidlech nevládních organizací na Maltě ale neměli bychom se klamat. 49 osob bylo na moři tři týdny. A to nepředstavuje hodnoty Evropské unie. A je to ještě ostudnější si myslet, že se to stalo přes vánoční období. Evropská unie je o solidaritě a lidských hodnotách a my máme prosazovat tyto hodnoty. Ale pokud tyto hodnoty a solidarita nejsou prosazovány, tak už nejde o Evropu. Nemluvíme o Evropě. Komise vyzývala a snažila se koordinovat relokaci migrantů a umožnit vylodění migrantů. A já sám jsem byl nepřetržitě v kontaktu s řadou ministrů. Také jsem veřejně vyzval všechny členské státy, aby projevili větší míru solidarity. A to je sdělení, které budu neustále opakovat, protože nemůžeme nadále vyjednávat, když jde o lidské životy na moři. Chci poděkovat Maltě je to jeden z našich nejmenších členských států, který prokázal takovou míru solidarity a chci velmi brzy Maltu navštívit. Také bych chtěl poděkovat všem členským státům, které souhlasili s přijetím migrantů, kteří byli vyloděni na Maltě. Německo, Francie, Portugalsko, Lucembursko, Nizozemsko, Rumunsko, Slovinsko, Irsko a Itálie. Všechny tyto země prokázaly evropskou solidaritu velmi konkrétním způsobem. Avšak Evropská unie nemůže se nadále spolehat na, na organizovaných ad hoc řešeních, pokud jde o vyloďování. Byl jsem včera v Itálii, vedl jsem konstruktivní jednání s představiteli Itálie, s premiérem Conte a s ministrem vnitra Salvínem a chceme i nadále vytvářet mechanismus skutečně evropské solidarity, protože nebude to pouze na základě evropského přístupu, kdy budeme schopni takovou výzvu zvládat. A dnešní situace je toho důkazem. Počet nelegálních příjezdů se zdaleka neblíží číslům z před třemi lety a je to o 80% nižší číslo. Ale politický odpor se zdá téměř silnější. Měli bychom otevřít oči. Už neexistuje žádná migrační nebo uprchlická krize, když to někteří tak chtějí prezentovat. A i když chceme nadále snižovat nelegální migrační toky do Evropy, musíme také uznat, že někteří uprchlíci a migranti budou i nadále přicházet, i když tato čísla jsou o mnoho menší dnes. A to není něco, co bychom nedokázali zvládnout. Ale stane se to nezvládnutelným, pokud země budou muset jednat osamoceně, izolovaně. Potřebujeme v tomto regionu udržitelné a předvídatelné mechanismy, které budou existovat a je skutečně pro Evropu zásadní, aby prosazovala své morální a lidské povinnosti a současně je třeba mít udržitelné, spravedlivé migrační systémy, které budou odolávat i do budoucnosti. A to je základ naší azylové reformy. A než se k tomu dostaneme, komise je připravena spolupracovat s členskými státy a vytvářet dočasná řešení dočasné mechanismy, které nám umožní prokazovat solidaritu s těmi zeměmi, které jsou nejvíce vystaveny migraci, aniž bychom vytvářeli dynamiku, která by podporovala migraci. A to bude platit do té doby, než bude hotovo nové dublinské nařízení. A nyní je doba kdybychom měli dokončit reformu evropské, evropských pravidel pro azyl. Nyní nadešla doba, aby vlády převzali svou odpovědnost v radě a přestali se obracet s výtkami na komisi. Spolehám na trvalou podporu Evropského parlamentu. A než ukončím své vystoupení, chtěl bych vyjádřit vděčnost parlamentu za podporu během uplynulých čtyř let. Díky vaší podpoře a vašemu nasazení můžeme říci, že jsme splnili, co jsme chtěli, ale můžeme dělat více do budoucnosti, ale bohužel eh, čas běží a času máme málo, máme už před sebou jenom tři měsíce. Splňme naši povinnost, dokončeme naši práci. Děkuji vám. Děkuji, pane komisaři, kolegové, než eh, dám slovo frakcím. Nebudu přijímat v prvním kolem modré karty. Máme omezený čas, řada kolegů si chce vzít slovo na konci této rozpravy, takže teď dám slovo panu Diasovi de Mera za EPP na dvě minuty. Paní předsedkyně, i když krize ve Středomoří vedla k tomu, že jsme se zaměřili na okamžité potřeby, také se ukázalo, jak naše možnosti a nástroje jsou limitované, tedy v této migrační politice EU. 16. komise předložila sedm návrhů reformy společné asilové politiky k dnešnímu datu, ale zde není možná politická dohoda a komunitární diskuze tedy nevykazují nezbytnou odhodlanost a solidaritu. Ty nástroje v tomto návrhy v podstatě znamenají pokrok v oblasti migraci, reforma Eurodaku, nařízení Evropské asilové agentury, vytvoření společného rámce přesídlování. A, e, ale, ale proto je potřeba politickou dohodu a politickou vůli. Je nezbytné na tom pracovat, pracovat na dublinském systému již léta po té, co komise předložila svůj, předložila svůj návrh, tak pořád ještě zde Eh, eh, rada nebyla schopna vydat mandát pro vyjednávání s parlamentem. Evropská unie eh, by, má všechny možnosti překonat tuto krizi. Máme zde fond pro Afriku, mm, máme plán externích investic EU a podobně. A kromě toho sedm, návrh, sedm návrhů znamenají i nárůst v rozpočtu v příštím finančním rámci. Mohlo by to mít 10 miliard euro až. Nesmíme zapomínat na to, že máme zde ten globální pakt pro migraci, který byl podepsán tedy v OSN je, eh, je třeba, abychom zde měli lepší management a lepší solidaritu, tak aby muži, ženy a děti nezažívali te, tu hrůzu. A v podstatě i za to může změna klimatu a proto utíkají a proto umírají na moři. A odsouhlasení sedmi zprávu a, kom, a závazek, že se budeme chovat solidárně v Evropě a že překonáme egoistické partikulární zájmy, které jsou krátkozraké, tak to bude to dobré řešení. Nic více, děkuji. Děkuji a nyní dám slovo paní Fajon za socialisty a demokraty na minutu a půl. Ehm, děkuji. Vážení kolegové, naše roztříštěná zelová politika dehumanizuje lidi, kteří utíkají před válkou a krizí do Evropy. Posledním příkladem je tragická velký příběh, o kterém jste mluvili. 49 osob uvízlo 19 dnů na, ve středozemním moři. Reč ehm, eh, členských států chtěla Sea-Watch pustit do svých teritoriálních vod. Dva týdny ta, to loď byla na moři a nemohla se přiblížit eh, k pobřeží, aby mm, se vyhnuli bouřkám. Já chválím rozhodnutí členských zemí, včetně Slovenska, mé země, které se rozhodly tyto uprchlíky přijmout a pomoci jim. Každá podobná tragédie ukazuje, že potřebujeme společný přístup a reakci na humanitární krizi, ale kdy e, najdeme tento společný přístup? Potřebujeme reformovat azylový systém, který e, překoná zájmy individuální některých členských zemí. E, pokud by taková reforma byla schválena v parlamentu před dvěma roky, tak e, e, já souhlasím s komisařem, že, e, panem komisařem, že odpovědnost nyní nese rada. Zajímalo by mě, kolik podobných tragédií musí nastat, než začneme konečně jednat. Musíme být odvážní, musíme se držet tam evropských hodnot a solidarity, a najít společnou odpověď. Na, děkuji na dvě a půl minuty paní Stevens za skupinu EKR. Vážení kolegové, paní předsedkyně, já chci upozornit na to, co řekl pan Frhovstad. To je eh, lídr skupiny ALDE. Když mluvil o reformě evropských azylových pravidel, tak eh, obvinoval radu z toho, že k tomu nepřistupuje správně chtěl, eh, přál si evropská centra v Africe, kde by migranti mohli žádat o azyl, to je eh, povolení na cestu do Evropy. To ale vyvolá další problémy, protože nějakých 60 milionů uprchlíků utíká ze svých zemí hm, v celém světě, takže nemůžeme je eh, akceptovat všechny. Pokud ale Evropský parlament, jako pan Verhofstadt, chce mít stále otevřené hranice či migraci, tak mnoho reformních návrhů neprojde vzhledem k nedostatku vůle na straně rady. Parlament překládá idiotické návrhy, jakési vzdušné mosty mezi Afrikou a Evropou a pak je překvapen, když to eh, členské státy nepodpoří. Mnoho z těchto věcí je mm, prostě mm, zablokováno. My nemůžeme přijmout tolik migrátů, musíme chránit vnější hranice, členské státy to musí podporovat. Děkuji vám. Nyní za liberály a demokraty paní Wikström na dvě a půl minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Před eh, rokem a půl tento parlament dvoutřetinovou většinou schválil pragmatickou reformu dublinského nařízení. Za velice obtížných okolností se nám podařilo sjednotit pět frakcí na textu, který eh, ukazuje potřebu skutečně evropského kompromisu. Návrh, který zaručuje solidaritu mezi členskými státy, kde každý eh, hraje svoji roli při nápravě selhání stávajícího systému. Zlepšili jsme návrh komise zajištěním okamžité registrace a bezpečnostní prověrku žadatelů, rozumnou rovnováhu, eh, odlehčení eh, států eh, na frontové linii. Náš text povzbudí žadatele, aby spolupracovali s úřady. Nenutil je mm, obracet se na pašeráky. Já si přeju uspořádaný azylový systém v Evropě, kde ti, kdo potřebují ochranu eh, a dostanou se k našim hranicím, tak ji dostanou. A ti, kteří nebudou respektovat kritéria, budou odesláni zpět. My jsme udělali naši domácí úlohu. Co udělali členské státy? Zakopali se do svých příkopů stále hlouběji. Eh, myslí jenom na sebe, nikdo není ochoten hledat kompromis. A já cituji komisaře Avrompulse. Otevřete oči. Máme nejnižší migraci v tuto chvíli. A stále někteří, kteří se vají k našim břehům, eh, kde musíme převzít odpovědnost, taky musíme převzít společně. Výsledek v členských zemích je takový, že lidé, kteří jsou zachráněni na moře, musí e, čekat v zoufalství celé týdny, zatímco se členské státy dohadují o jejich budoucnosti. A mm, v každém selhání členských států je ta laťka nižší a nižší. Věřte mi, den posledního soudu nastane. A příští generace se zeptají, proč jste toto dopolili, proč? Nikdo nemůže na toto odpovědět ale víme, že se nám podařilo hm, zavést systém všude s výjimkou lidských bytostí a nastává chvíle, kdy to budeme muset udělat. Děkuji a nyní za zelené eh, na dvě minuty pan Lambert. V noci je vše černé. Velmi jsem se bál a musel jsem nastoupit do pramice. Viděl jsem mnoho lidí, kteří stříleli na každého. Slyšel jsem pláč, křik, myslel jsem si, že umírám. To je svědectví, kterých je mnoho. Migranta, který přežil cestu přes Středomoří. Každý den ve všech koutech Evropy lidé umírají, protože chtěli opustit peklo. Jejich 18 tisíc od roku 2014. Pokud Evropa nedokáže přijmout veškeré utrpení světa, musí mít svůj spravedlivý podíl při přijímání těch, kteří volají o pomoc. Tím spíše, že má odpověd, část odpovědnosti v příčinách migrace. Místo toho Evropská unie, která ráda tvrdí, že je vlastí lidských práv, neváhá se spojenectvím s opresiv, represivním režimy, jako je Sudán nebo Eritrea, nebo selhávajících států, jako je Libie. A dnes s evropskými prostředky financujeme ozbrojené gengy, které jsou překštěny na pobřežní stráž, což je podvod, který nikoho neoklame. Cíle jediný zabránit, aby jeden jediná, jedna jediná žádost o azyl nebyla předložena v Evropě. To přímo oznámil rakouský ministr vnitra v červenci loňského roku. Pokud je členem levic, extrémní pravice, jeho stanoviska vlastně byla potvrzena předsedy vlád jak nalevo, tak napravo. Po každém sam, summitu měříme vlastně úspěch pouze poklesem příjezdů. Pevnost Evropy je urážkou evropských hodnot Evropské unie. A tato represivní politika z nás činí spolupachatele a spoluviníky režimů, které jsou vražedné. Není už příliš pozdě od Belgie do Itálie, od Maďarska do Francie vlády kriminalizují migranty a ty, kteří jim pomáhají. Již déle než rok náš parlament schválil pod předsednictvím paní Wikström obrovskou většinou stanovisko, které je radikálně v rozporu se zjednodušováním a s populismem. Měli jsme odvahu překročit národní egoismus a opustili jsme nesmyslná dublinská pravidla. Evropa může udělat více a měla by dělat více může dělat více a lépe. A pokud se nechce vzdát svých hodnot, to více a lépe je nezbytné. Děkuji vám. Děkuji a za skupinu GUE paní Ernst. Děkuji, pane eh, komisaři, za váš příspěvek. Ale o čem tady vlastně mluvíme? To se vás ptám o těch 40 tisících lidí, kteří od, m, mm, zahynuli na hranicích od roku 2010 nebo 18 tisíc od roku 2014. Mluvíte o zmizelých dětech, e, o tisících, kteří eh, prostě zmizeli na těch nejistých cestách, o znásilněných ženách v libijských vězení. Chcete e, eh, to mluvit? Máte k tomu chuť? Tady se ptám rady. To by bylo zajímavé. Blokujete už rok a půl progresivní návrhy, mm, které uzavřela eh, v parlamentu dvoutřetinová většina, nejenom Deflin, Dublin, eh, směrnice o přijímání. Vy blokujete progresivní azylovou politiku, jste spoluvinen na těch mnoha úmrtích na vnější hranice. Já se za vás stydím, za radu. Eh, vy nemůžete mluvit o lidských právech. Děkuji a nyní za EFDD minutu a půl má paní Ferrara. Děkuji, paní předsedkyně. Po letech práce reforma společného azylového systému selhalo, selhalo kvůli národním egoismům, které státy se nedohodly na společném postoji, pokud jde o sdílení odpovědnosti a solidarity konfliktu v asilové a migrační politiky mezi členskými státy eh, a tak, jak je to v článku 82 eh, smlouvy stanoveno podle eh, nedávné studie, tak v podstatě zde mm, nejenom jsou na základní práva, ale má to i ekonomické výdaje, což je asi 49 miliard euro, co to představuje ročně, což je číslo, které mimo jiné zahrnuje i náklady na, na tu azylové řízení, které vyplývá zatím z Dublinu, na repatriace a podobně, takže zatím zde jsou to převaděči, kteří na tom vydělávají, protože tyto lidé musí utíkat před persekucemi a před válkou a my a členské státy tedy by měly přejít od slov k činům a ukázat, že jsou koherentní a že respektují nejenom zakládající smlouvy, tedy po, požadavek solidarity a spolupráce, ale také by měly ukázat, že jsou koherentní, pokud jde o e, politiky, e, neokoloniální politiky, které zatím pořád ještě e, zde panují v Africe, a které znamenají vykořišťování lidských zdrojů a přírodních zdrojů. S tím je třeba skoncovat. I e, včera náš premiér Conte zde hovořil o, migraty, o migrantech a evropském projektu. A zde nesmíme již váhat, a protože pouze zde jsou některé státy, které jsou exponovány a které to řeší a pokud jiné se nezapojí, tak toto všechno selže. Děkuji. Děkuji minutu, pan de Graf, za E ENF. Paní předsedkyně, rada a komise eh, říkají, že migrace klesá díky nim, ale v zásadě to je výsledek eh, tomu, že eh, je to kvůli tedy Libii, kvůli Turecku. A takže vlastně mm, zde, ale my nebo mm, pořád ještě jsme nevyřešili problém nevládních organizací, které eh, mm, berou na své paluby tyto uprchlíky. My máme slabé politiky eh, návratu migrantů. Eh, I Merkelová řekla minulý týden, že dohoda s Tureckem v podstatě selhala, zcela selhala a zde rada by měla snad vydávat více peněz a dávat je skorumpovaným africkým vládám. A takže Eh, já myslím, že eh, řešení musí jít mm, od nás patriotů a je třeba zavřít hranice, nejenom externí hranice, ale i národní stanice, tak aby cestování, jak řekl pan Wilders, mm, tak aby ti, cest, ti migranti, kteří se budou snažit dostat do Německa, tak je zastaví na hranicích, vnitřních hranicích. A, mm, protože jinak nebudeme schopni zastavit na externích hranicích ani ty lodě. Mm, takže je tře- my, nám se to daří v těch státech, kde budeme mít patriot naše e, mm, vlastenecké vlády. A, mm, takže nesmíme už vynakládat peníze na podporu e, Maďarska, Polska, Itálie. Děkuji a nyní za nezařazené minutu pan Epitideos. Děkuji mnohokrát i když Evropa věděla, že členské státy, jako je Řecko, Itálie, příchodu nemají kapacitu, souhlasila s tím, že budou lidé zde se trvovat dlouho a stovky tisíc legálních migrantů zde zůstávají, než mohou žádat o azyl. A jak dobře víte, tito lidé žijí v obtížných podmínkách, zejména v Řecku. A to představuje stigma pro naši civilizaci. Na druhé straně situace se vyhrotila a Evropská unie nás chce přesvědčit, že řešení je jakási azylová reforma a reforma dublinského nařízení. Tyto reformy však neuspějí. A důvod je úplně jednoduchý. To, jak se situace vyvinula, znamená, že nikdo to nebude uplatňovat a ty dohody zůstanou na papíře, která který stát bude projednávat žádost o azyl. Bude to stát, kam migrant přijel. A budeme tyto osoby zadržovat tam, kde přišli. A Řecko bude zejména prostorem, kde nelegální migranti budou zůstávat na věky. Evropská unie by měla přestat se svým pokrytectvím a měla by pomoci členským státům chránit své hranice. Děkuji. Děkuji a nyní jednotlivá vystoupení a na minutu a půl paní Vozemberg Vionidy. Děkuji. Dámy a pánové, jsme si dobře vědomi skutečnosti, že tato otázka je nesmírně důležitá v Evropské unii a byla důležitá v posledních pěti letech. Jako parlament jsme schválili důležitá rozhodnutí, ale skutečností zůstává, že dublinské nařízení stále není vyřešeno a čeká v radě. Je ještě čas před evropskými volbami, abychom prokázali solidaritu a sdíleli zátěž, protože je to odpovědnost všech členských států. Skutečností je, že jsme neefektivní při řešení tohoto problému a není to odpovědnost komise nebo parlamentu. A to pomáhá pouze populistům. Další problém, kterému budeme čelit, je, že bude třeba dokázat, že demokracie přemůže populismus v Evropské unii. Já jsem z Řecka, znáte naš, naše zeměpisné podmínky a víte, k čemu došlo velmi dramatickému v roce 2015, ale ten problém přetrvává. Řecká vláda mohla mít problémy se zvládáním migrace, ale jsme přesto první zemí, která prokázala aktivní solidaritu. A to je třeba prokazovat i při dalších volbách. Děkuji. Thank you. Um, just to announce, um... Um, vzhledem k časovým omezením, nejsme schopni um, přijmout modrou kartu, takže se omlouvám. Um, ehm, mě, nyní dostane slovo paní Valenciano. Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé se obracím na rumunské předsednictví a chci jim říci, že vy máte poslední příležitost eh, trochu eh, objasnit eh, tuto velkou problematiku, problém v Evropské unii, protože zde se to zhoršilo za rakouského předsednictví. Tedy máte příležitost, protože je to velice frustrující pořád dokola hovořit v parlamentu o této tematice. Zde občané, evropští občané, musí vědět přece, že tento parlament udělal to, co měl, že my zde máme cestovní mapu, jak vyřešit závažnou humanitární krizi ve Středomoří a v Africe, že máme recept Eh, eh, reformy dublinského nařízení, tak aby to bylo efektivní a humánní. A že to jsou vlády, řada vlád v řadě členských států, které brání tomuto řešení. Je důležité, aby to občané věděli, protože občané hovoří o celé Evropské unii a ne, nerozdělují to. Za náš, parla, náš parlament udělal svou práci, komise také udělala svou práci a teď je to na radě, aby to řešila. Hovoříme o tomto problému ve Středomoří, jako kdyby to eh, mm, bylo humanitární drama eh, eh, technického rázu, jako kdyby to byla jenom technická věc, ale zatím jsou přece lidé, kteří umírají v bouřích v zimě a zde vlastně u našich hranic. A vlády Evropské unie některé blokují tuto asilovou migrační politiku. A je, to, je třeba, aby to občané věděli, aby se obrátili na své vlády. A opakuji, náš parlament, eh, který je také složený z 27 eh, různých eh, národních delegací. A zde i přesto se nám podařilo odsouhlasit významnou dohodu, abychom vyřešili toto dráma, drama, kterým trpí uprchlíci. My jsme udělali práci a dámy a pánové, to byste měli vědět, tedy vy z rady. Vzhledem k časovým omezením, prosím, dodržujte řečnickou dobu a nyní na jednu minutu pan Halaho. Děkuji, paní předsedkyně. Po mnoha letech diskusí a práce se stále neblížíme k řešení migrační krize. Důvodem je, že přístup komise a tohoto parlamentu byl nerealistický. Ehm, levice a střed říkají, že Evropané žádají řešení. To je pravda, ale Evropané nechtějí špatná řešení. Společná společný evropský asilový systém je založen na solidaritě, managementu sdílení břemene. Ehm, co chce většina Evropanů, není jenom řízená migrace, ale men, menší migrace. Protože masivní migrace z třetího světa poškozuje naši společnost. Snižováním imigrace musí být jádrem každého evropského řešení. To se je pochopeno již v mnoha členských zemích. Já doufám, že budoucí Evropský parlament bude mít vůli dělat to, co si Evropané přejí a co potřebují. Děkuji. A nyní na dvě minuty paní Infeld. Děkuji, paní předsedkyně. Co bychom řekli, kdyby tisíce lidí zahynulo e, při snaze e, překročit zeď pana Trumpa. To bychom považovali za obrovské porušení lidských práv. A přesto teď slyšíme tady předsednictví, které e, říká, že se situace zlepšila, že ty počty klesly. Ale paní předsedkyně, v posledním roce více než 2000 lidí zahynulo ve snaze překročit Středomoří. A víte co, my jsme velice kritičtí eh, vůči té hloupé zdi prezidenta Trumpa, ale pevnost Evropa je jenom evropským podobou této zdi. Vy a rada budujete pevnost Evropa, budujete zeď. Jenom náhodou tady máme středom zemí, eh, zemní moře. Trump a jeho zeď. A eh, rada využívá evropskou pevnost pro politické účely. Jako Trump vynakládáte miliardy na pevnost Evropu, na uh, nechutné režimy. Místo toho, abyste přijali balíček, který byl přijat většinou tohoto parlamentu. A nejenom parlament a komise, také místní orgány, starosta Gdaňsku, který byl ubodán On přivítal tisíce migrantů ve svém městě. Měli byste se z toho poučit. Nevládních organizací, církví, které žádají rozumnou, efektivní azylovou politiku. Takže přestaňte si zahrávat. Já chci pochválit komisaře za jeho osobní odhodlání, neúsnavné úsilí eh, společnou asilovou politiku. Mám jenom um, drobný požadavek, nepředkládejte návrhy jako rikast směrnice, která je zbytečná. Je to jenom politická hra rady. Udělejte to, co občané očekávají a přijměte asilový balíček, protože ano, můžeme to udělat. Německo to udělalo, je to možné, tak to udělejte. Děkuji na jednu minutu, paní Lambert. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych komentovat čísla. Číslo 65 milionů zde zaznělo. A to je počet přemístěných osob. A velká většina z nich jsou v zemi původu. A zatímco vidíme nárůst uprchlíků, také třeba uznat, že je to výsledkem konflikt tu pro následování a stále více budou lidé vytlačováni kvůli klimatickým změnám. A i vlastenci by chtěli mít eh, silné stanovisko při řešení klimatických změn, když jsou znepokojeni počtem osob, které se přemístují. A chci mluvit o tom, co se děje s evropskými politiky. Změna naší rozvojové politiky, kdy se stále více zabývím, zabýváme kontrolou migrace jako ústředního bodu. Nechceme tak snižovat chudobu. Chtěla bych požádat radu, zda si myslí, že ta rovnováha je správná, když eh, odhlížíme od porušování lidských práv v Libii a v Turecku, kdy Evropsk, zdá Evropská unie dělá dost v oblasti přesídlování, jak jste říkal, a pokud jde o sekundární pohyby a Dublin, děláme dost, abychom ty motivující faktory odstraňovaly, kdy naše členské státy neplní správně azylovou politiku a lidé se budou přesouvat z důvodu sjednocování rodiny. Měli bychom tyto věci dělat mnohem lépe. Děkuji paní Spinale na jednu minutu. Ano, pořád tady opakujeme, že naše unie je založena na právech. Ne, mílka protože u migrace porušujeme evropské i mezinárodní právo a ta nařízení, na kterých e, trvá rada, to je pouze pro bezpečnost, repatriace, ostrá hranic, v podstatě tím externalizujeme asilové povinnosti a ne e, solidarita. To tam není. A před rokem a půl v podstatě komise eh, tvrdila, že předloží eh, dublinský, eh, dublinskou reformu a ještě k tomu nedošlo. A, mm, takže výsledek je takovýto. Zde jsou spory mezi členskými státy, kriminalizace těch, kteří zachraňují a i ad hoc dohody mezi státy EU pro to, aby mohli vlastně obcházet Dublin 3. A to znamená, že imigranti jsou ponecháni eh, na eh, milost a nemilost libijským úřadům. To jsou v podstatě tábory smrti. Tam zde rada mm, je vina eh, a soud by se měl zabývat těmito akty. A zde, pane komisaři, nyní přišla chvíle. Pane komisaři, děkuji. Mr. Gill for two minutes. Pan Gill na dvě minuty. Děkuji. Pan Lambert citoval osoby, které nastupují do člunů a pramicí, aby odjeli z libijského pekla. Pokud Lambert je stále zde, už to není. Dobře. Pan, pane Lambert, zahrnuje to také ty migranty, kteří nastupují do člunů ve Francii, aby překročila maňský průplav. Před čím prchají? V čem, v čem je to francouzské peklo tak hrozné, před kterým musí prkat. Nejsou to žadatelé o azyl, že? Jsou to migranti. A problém, který máme, že spojujeme dvě otázky. Reformujeme azylovou a migrační politiku Evropské unie, ale ve skutečnosti, dokud nebudeme řešit azyl, tedy nebudeme řešit politiku migrace, nemůžeme vlastně řešit azyl. A musíme velmi přísně rozhodnout, kolik osob přijde do Evropy, aby naše místní orgány mohly zajistit, že budou mít dost bytů, dost pracovních míst, dost lékařů a škol. Protože právě nyní si každý dělá, co chce. A vše se to děje proto, že země, které otevřely hranice jako Německo, si uvědomili, že nedokážou zvládnout takový počet lidí a nyní se snaží přesunout tyto osoby do jiných zemí, jako do Maďarska, do Polska. A ty země je nechtějí, protože nemají pro ně infrastrukturu. Takže dokud nebudeme schopni zvládnout eh, a vlády nebudou schopny kontrolovat naše hranice, a zvládat počty osob, které budou spořádaně přicházet, jak budeme moci zajistit, že ti lidé, kteří opravdu potřebují azyl, nebudou ignorovány a ne, ne, nenastane únava z migrace v naš, u našich obyvatel. A budou se tedy obracet zády k těm, kteří opravdu potřebují azyl. Je třeba si v tom dělat pořádek a zatím nic nezdokonaleme a jenom všechno prostě přesouváme problém z jednoho místa na druhý. Pan Borgecio. Ano, zde, eh, zde více než o baště Evropy, tak budu hovořit o pevnosti Itálie. Takže pan Salvini má velkou odvahu, musím říci, protože mu se podařilo aplikovat populistický recept, ale zastavit lodě, zastavit činnost převaděčů, a mm, takže je, mm, pan, pane komisaři, vy jste mm, zapomněl říci, připomenout se nám 100 e, e,

50 těch, které je třeba eh, přesídlit, ty migranty je třeba je eh, redistribuovat a je třeba dávat eh, záraky, dát záruky italské vládě, protože ty lodě, mm, které často plujou pod evropskými vlajkami, no tak hm, to je jedna věc, ale je třeba, abychom měli konkrétní solidaritu. I vy, pane Avramopolosi, abyste nám řekl, kolik těch migrantů bylo přesídleno, těch, kteří jsou v Itálii teď, kolik se jich dostalo do jiných států, a kolik eh, mm, se Evropa zavázala, že, bude přes, že je přesune jinam, ale kolik reálně se jich tam dostalo a zde Evropa v podstatě zde pořád je negativně vnímána a se, my jsme prostě zablokovali ty lodě, abychom zablokovali ty převaděče a to je důležité, proto je třeba zrevidovat naše pravidla. Eh, pane, mm, zde italská vláda je třeba ji uznat, protože mm, zde eh, to je tedy tedy instituce s vysokou politickou eh, kulturou. Vážení kolegové, to je jeden z důvodů, proč um, nejsou sloty na Catch the Eye, protože všichni zneužívají svoji řečnickou dobu, takže prosím to respektujte. A nyní dám slovo na jednu minutu panu Wolfovi, který vím, že půjde případem. Děkuji, paní předsedkyně, já se vždy snažím EU nemá politiku na kontrolu migrantů, ale na politiku, jak přilákání migrantů, protože komerční doprava a pobřežní stráž se stala taxislužbou pro pašerácké gangy, kteří obchodují s lidmi. EU spolupracuje na lidské mizérii a e, kriminálních penězích. Pokud bude trvat na tom, že všechny azylové žádosti budou zpracovávány v zemích mimo EU, tak to okamžitě sníží toto překupnictví. Evropská politika proto vede ke smrti a pašování lidí. Podporuje trhy otroků v severní Africe. Migranti jsou přesouváni do EU k nucené práci. Naděje pro Evropu je nyní v národních vůdcích, kteří budou chránit naše národy sami před sebou. Sebastian Kurz, Viktor Orbán, Matteo Salvini. Tito demokratičtí vůdci převzali kontrolu nad pašeráky lidí. Hranice patří národům, bez hranic nejsou národy. Jenom uh, zlatá horečka pro pašeráky na minutu a půl paní Gál. Zde je třeba zabránit tomu, aby tisíce migrantů, aby se nedostali k našim hranicím a je třeba e, říci, že ale nemůžeme přece dopustit, eh, aby lidé se sem dostávali nelegálně. Proto je třeba především rozbít ty sítě traf- převaděčů a obchodníků s lidmi, a, a, mm, protože tě, přece ti nebudou rozhodovat o tom, kdo se dostane do Evropy a kdo ne. Je to pro ně obchod, biznis. A vlastně my pomáháme eh, evropským nevládním organizacím, a, eh, které napomáhají Mm, tomu, aby se mohli přicestovat. Je jasné, že zde mm, mm, my, jak to vypadá, ta situace se bude protahovat, proto musíme mít dlouhodobý program a povinné kvóty to nevyřeší a ani humanitární pomoc to nevyřeší, protože všechno, co děláme, v podstatě to je to, čemu říkáme pull faktor. A e, snažíme se, vlastně my tím sem lákáme jste eh, my zde my nemůžeme jednat tak, abychom je motivovali, abychom motivovali převaděče eh, k tomuto biznesu. Ne, je třeba pomáhat lidem v místě původu a proto je třeba pomáhat tedy tam, kde žijí. Děkuji. Minutu a půl, paní Schlein. Já bych očekávala, že rada začne tím, že se omluví. Omluví se 49 lidem, eh, kteří byli vlastně mým eh, členských států 20 dní na moři a vlastně k tomu nedošlo. Zde eh, zde vy jenom říkáte, o kolik se snížily ty toky, ale zde je třeba se podívat na ty lodě, to je tedy hanebné, jak se chovala italská vláda i tedy malcká vláda v podstatě 20 let, 20, pardon, 20 dní porušovali mezinárodní právo a to se nemůže opakovat. Proto je třeba, abychom se vrátili zpět. V roce 2015 se zavázaly členské státy, že přesídlí 160 tisíc uprchlíků a v podstatě teď nám trvalo 20 dní, než jsme rozhodli o 49 lidech. To je strukturální problém. Reforma Dublinu, to bylo odsouhlaseno dvou, dvěmi třetinami tohoto parlamentu a v podstatě zde bude povinnost chovat se eh, odpovědně, solidárně a i, eh, i to eh, zde vlády tedy by měly dělat to, co mají a měly by odsouhlasit tuto reformu. A protože potom vy, vlády, jak vysvětlíte evropským občanům, že se chováte tak pokrytecky a egoisticky, jako kolega Borgecia, Borgecio, no co on říká, to je pokrytecké, protože vy teď to kritizujete a přitom vy jste hlasovali proti Dublinu. Děkuji, Wimberg Hodně se hovoří o reformách. V tomto parlamentu hovoří se o dublinském nařízení, protože by došlo k povinnému rozdělování migrantů v Evropě. A tento mechanismus by umožnil říci, že to fungovat nebude. Hovoříme hodně o solidaritě, ale nechápeme, jak vypadá solidarita. Solidarita se nemůže povinně uplatňovat. Solidarita musí být dobrovolná a Evropská unie nemůže nikdy donutit eh, členský stát kvótami k solidaritě, které by byly oplutňovány na základě povinnosti. A to rozdělení v Evropské unii pra, eh, právě pramení z toho. To jsme nikdy nepochopili, protože migrační rozhodování se musí soustředovat na trvalá řešení, která nebudou vnucena, protože je třeba, abychom měli skutečnou vůli, která se neopírá o politickou korektnost, ale smysluplné reformy. Děkuji. Um... Děkuji, paní Valenciano, vy jste indikovala um, připomínku, tak prosím. No, es muy sencillo. Ano, to je jednoduchá věc, paní předsedkyně. Tady jde o minimální zdvořilost zde v parlamentu. Za prvé, Pan Borgecio, mm, ten v podstatě překročil o, půl, o polovinu svůj čas a navíc eh, uzrážel ostatní, takže o to tady přece nejde. Eh, tak to nemůže být a na to byste měla dbát, paní předsedkyně. Madam, Ano, já jsem v řadě případů neintervenovala, já se snažím eh, zachovat vyváženost v této emocionální diskusi, takže vám děkuji za podporu a nyní má slovo na jednu minutu pan Kurtoson. Ano, děkuji paní předsedkyně. Pokud jde o migraci a uprchlíky, tak zde my v řadě oblastí porušujeme mezinárodní právo. To je ne, nesnesitelné, přece neúnosné. Za prvé politika přijímání uprchlíků a zde jsou určité hlasy, které chtějí, abychom odblokovali dublinskou reformu a zde již musíme... Jsem pomalej. Já vím, že eh, chcete respektovat čas, ale také tlumočníky třeba respektovat. Ano, takže samozřejmě zde my musíme mít politiku, která bude důstojná a hodná svého jména. A za, prv, za druhé musíme řešit humanitární, eh, humanitární krizi, protože to, co se stalo s tou lodí uprostřed na moři a hm, tolik dní, to je porušování mezinárodního práva, to je hanebné. A potom je to hm, ta loď, která byla zadržena, eh, nebo je zadržena v barcelonském eh, přístavě a nemůže, přístavu a nemůže jezdit plnit svoje úkoly, tedy za zachraňovat životy, to také nejde, jako je to s tou lodí Open Arms, to je podobné. Je třeba eh, přestat kriminalizovat humanitární pomoc. To je vše, děkuji. Thank you. One minute, Mr. Benito. Děkuji, pan Benito Siluaga, minuta. Dámy a pánové, zástupci rady a komise, jak víte, my eh, v podstatě nemáte žádnou asilovou migrační politiku, se snažíme pouze zavřít a externalizovat hranice, zavřít, externalizovat eh, hranice, to znamená vlastně vraždit eh, a pře, hm, vraždit lidi s, s odkladem, jak bych řekl. A to jsou to lidé, kteří umírají na moři a moje frakce hm, zde hm, na to poukazuje, protože vy třeba pomáháte v